Krásné dobré ráno, zahájíme naše zasedání. Vítám vás na zasedání výboru pro kontrolu rozpočtu. Vítám hlavně ty odvážné, kteří dorazili dnes odpoledne bylo napl- na odpoledne bylo naplánováno také zasedání, ale nepodařilo se nám naplnit obsah, protože nikdo nebyl ochoten tady ještě být, takže jsme odpolední zasedání odřekli. Máte před sebou program, eh, žádná přání na změnu neznám, ti pane se dostáváme ke dvojce, eh, takže odkazuji na disponibilní jazyky a ráda bych vám řekla, že za 15 minut si vyslechneme eh, maďarského nového člena Evropského účetního dvora a eh, to bude asi hodinu, potom budeme projednávat zvláštní zprávu Evropského účetního dvora a budeme diskutovat o našich obou cestách do Jordánska, Libanonu, do Turecka a kromě toho se budeme zaobírat Světovou bankou. A Eh, dohodami mezi Evropskou komisí a Světovou bankou, které vyvolaly trochu rozruch. A teď se dostáváme k bodu číslo 3 a to je provádění eh, Evropského fondu pro strategické investice zaobíráme se stanoviskem. Zpravodaje pan Takula přeje si eh, slo, slovo, prosím. Děkuji vám. Domnívám se, že tento bod může být velmi stručný. Chci jenom poděkovat všem stínovým zpravodajům a všem, kdo se aktivně účastnili na práci, na vytvoření návrhu této zprávy a myslím si, že bychom rovnou mohli přistoupit k hlasování. Děkuji. Dobře, v tom případě začneme. Pozměňovací návrh číslo jedna pro proti, zdržel se, přijato, dvojka pro, proti, zdržel se, zamítnuto, trojka pro, proti, zdržel se, zamítnuto, ale to zkontrolujeme, trojka, jenom abychom viděli, jak vypadají většiny. Jak to vypadá? Takže jsme to překontrolovali, zamítnuto. Čtyřka pro, proti, zdržel se zamítnuto. Pětka pro, proti, zdržel se zamítnuto. Šest pro, proti, zdržel se schváleno. Sedm pro, proti, zdržel se zamítnuto. Osm pro, proti, zdržel se zamítnuto. Devět pro, proti, zdržel se zamítnuto. Deset pro, proti, zdržel se, zamítnuto, 11 pro, proti, zdržel se, zamítnuto, 12 pro, proti, zdržel se, schváleno. 13 pro, proti, zdržel se, to zkontrolujeme, 13 elektronická kontrola. EPP má o jednoho navíc. Takže konec ověřování. A přijato. 14 pro, proti, zdržel se přijato. 15 pro, proti, zdržel se přijato. 16 odpadá 17, odpadá 18 pro, proti, zdržel se přijato. 19 pro, proti, zdržel se přijato 20 pro, eh, odpadá 21 pro, proti, zdržel se přijato 22 pro, proti, zdržel se zamítnuto 23 pro, 23 pro, proti, zdržel se zamítnuto 24 pro, proti, zdržel se zamítnuto 25 pro, proti, zdržel se přijato 26 pro, proti, zdržel se zamítnuto 27 pro, proti, zdržel se zamítnuto 28 pro, proti, zdržel se zamítnuto 29 pro, proti, zdržel se přijato 30 pro, <clears throat> proti, zdržel se zamítnuto 31 pro, Proti, zdržel se, to ověříme. 31 elektronicky. Ukončuji hlasování. Zamítnuto. 32 pro, proti, zdržel se. 32 pro, proti, zdržel se. No, to taky ověříme 32 elektronicky. Ukončuji hlasování. Přijato. 33 odpadá, kompromis 1 pro, proti, zdržel se přijato, 36 pro, proti, zdržel se, to zase ověříme. Myslím si, že to bylo zamítnuto. EPP má o jednoho navíc. Ukončuje hlasování. Tady ukončuji kontrolu. Zamítnuto. 37 pro, odpadá, 38 pro, proti, zdržel se, přijato, 39 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 40 pro, proti, zdržel se, přijato 41 pro, proti, zdržel se, zamítnuto 42. Ano, 41 ověřujeme. Ukončuji ověřování. Takže zamítnuto. 42 pro, proti, zdržel se, přijato 43, odpadá 44 pro, proti, zdržel se, zamítnuto 45 pro, proti, zdržel se. Mohla bych to vidět znova, 45, prosím. Zamítnuto. 46 pro, proti, zdržel se, zamítnuto 47 pro,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 proti, zdržel se zamítnuto 55 pro, proti, zdržel se přijato 56 pro, proti, zdržel se. To ověříme 56 elektronicky. Padesát šest a je to přijato. Padesát sedm pro, proti, zdržel se, přijato 58 pro, proti, zdržel se, zase ověříme, 59 pro, proti, schvál přijato 60 pro, proti, zdržel se, no, já si myslím, že to bylo přijato, ale ověříme to, 60 elektronicky. Ukončuji hlasování. Zamítnuto. 61 pro, proti, zdržel se zamítnuto, 62 pro, proti, zdržel se přijato 63 pro, proti, zdržel se zamítnuto 64 pro, proti, zdržel se přijato 65 pro, proti, zdržel se přijato 66 pro, proti, zdržel se, ověříme 66. -ku. Myslím, že to bylo zamítnuto, ale nejsem si jistá. Konec ověřování. A je to zamítnuto, omlouvám se. 67 pro, proti, zdržel se přijato 68 pro, proti, zdržel se přijato 69 pro, proti, zdržel se mis... No, ověříme 69. -ku. ukončuje eh, ověřování. Zamítnuto. 70 pro. Proti zdržel se přijato 71 pro, proti zdržel se přijato 72 pro, proti zdržel se přijato. A teď eh, celé <clears throat> stanovisko elektronicky. Ukončuje hlasování. 19 pro, 2 eh, proti, 1 se zdržel. Srdečně blahopřeji panu Takulovi. A nyní hlasujeme o prodloužení doby trvání Evropského fondu pro strategické investice, jakož zavedení technických zlepšení daného fondu Evropského centra pro investiční poradenství. A eh, přeje si zpravodaj chopit se slova. Děkuji. Chci poděkovat všem stínovým zpravodajům a dalším kolegům, kteří se účastnili tohoto procesu. Děkuji za plodné diskuse a domnívám se, že je na čase, abychom hned hlasovali. Děkuji. Děkuji. Takže začneme pozměňovacím návrhem číslo 12. 12 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 13 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 14 pro, proti, zdržel se, zamítnuto, 15 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Identická 16, 17, omlouvám se, omlouvám se, to bylo přijato, 15 až 17 jsou identické. Všechno přijato 18 pro, proti zdržel se zamítnuto 19 pro, proti zdržel se zamítnuto 20 pro, proti zdržel se. To ověříme. Devatenáctku ověřujeme. Omlouvám se, ověřujeme dvacítku. Ukončuji hlasování. Přijato 21 pro, proti, zdržel se, zamítnuto 22 a 23 pro, proti, zdržel se, zamítnuto 24 pro, proti, zdržel se zamítnuto 25 pro, proti, zdržel se zamítnuto 26 pro, proti, zdržel se schváleno 27 pro, proti, zdržel se přijato. No, zkontrolujeme 27. A ukončuji ověřování. Zamítnuto. 28 pro, proti, zdržel se zamítnuto. 29 pro, proti, zdržel se přijato. Ne, zamítnuto. Můžeme to radši ověřit, 29. Končí hlasování. Zamítnuto. 30 pro. Proti zdržel se, zamítnuto 31 pro, proti, zdržel se, přijato 32 pro, proti, zdržel se, zamítnuto 33 pro, proti, zdržel se, zamítnuto 34 identické, 36 pro, proti, zdržel se. Ověřování 36 a 35 dohromady. Aha, je to incompatible, takže 36. 36 ověřování, konec ověřování. Přijato. 35 pro, proti, zdržel se ověřování 35 rovněž. Myslím, že to bylo zamítnuto. Konec hlasování. Ano, zamítnuto. 37 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 38 pro, proti, zdržel se, přijato. 39 pro, proti, zdržel se, schváleno. 40 odpadá. 41 pro, proti, zdržel se, přijato. 41 no, pro, proti, zdržel se, přijato. 42 pro, proti, zdržel se zamítnuto 43 pro, proti, zdržel se ověřování 43. Končuji hlasování. Zamítnuto. 44 pro, proti, zdržel se zamítnuto. 46 oddělené hlasování první část. Pro, proti, Zdržel se. Já myslím, že to je zamítnuto, ale ověříme. 46 první část. Ukončuje hlasování. Zamítnuto. Druhá část 46 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 47 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 48 pro, proti, zdržel se přijato 49 pro, proti, zdržel se zamítnuto 50 pro, proti, zdržel se zamítnuto 51 pro, proti, zdržel se zamítnuto kompromis P1 pro, proti, zdržel se přijato 54 a 55 pro, proti, zdržel se zamítnuto 56 a 57 pro, proti, zdržel se zamítnuto 58 a 59 pro, proti, zdržel se zamítnuto 60 pro, proti. Ověřujeme 60. 60 ověřování, ukončuje hlasování. Zamítnuto. 61, 62 pro, proti zdržel se zamítnuto, trojka pro, proti zdržel se přijato 63 pro, proti zdržel se zamítnuto 64 pro, proti zdržel se přijato 65 pro, technické opravy 66 pro, proti zdržel se přijato 4 pro, proti zdržel se přijato 67 pro, proti zdržel se, zamítnuto. 68 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 69 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Dobře, 69 ověřujeme. EPP má o jednoho navíc. Ne, pardon, je to v pořádku. Omlouvám se. 69. Ukončuji hlasování. Přijato. Děkuji vám. Pětka pro, proti, zdržel se, přijato. 70 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 71 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 72 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 73 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 74 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 6 pro, proti, zdržel se, přijato 75 pro, proti, zdržel se, přijato 7 pro, proti, zdržel se, přijato 76 pro, proti, zdržel se, přijato 77 pro, proti, zdržel se, zamítnuto, kompromis 2 pro, proti, zdržel se, přijato 79 pro, proti, zdržel se, zamítnuto 80 pro, proti, zdržel se zamítnuto 81 pro, proti, zdržel se zamítnuto 82 pro, proti, zdržel se přijato 83 pro, proti, zdržel se přijato 84 pro, proti, zdržel se přijato 85 pro, proti, zdržel se zamítnuto 86 pro, proti, zdržel se zamítnuto 87 pro, proti, zdržel se zamítnuto 88 pro, proti, zdržel se zamítnuto kompromis 3 pro, proti zdržel se přijato 90 pro, proti zdržel se přijato 10 pro, proti zdržel se přijato 91 pro, proti zdržel se přijato 11 pro, proti zdržel se přijato 92 pro, proti zdržel se přijato 93 pro, proti zdržel se při... to ověříme 93 ověřování. Ukončuje hlasování.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 zdržel se zamítnuto 103 pro, proti, zdržel se zamítnuto 104 pro, proti, zdržel se ověřování 104, myslím, že to bylo přijato. 104 ukončuje ověřování, zamítnuto 105 pro, proti, zdržel se zamítnuto stejnou většinou. Takže teď hlasováme, hlasujeme o celém stanovisku elektronicky. Zahoji hlasování, ukončuji hlasování a bylo to přijato. 18 pro, 4 proti, srdečně blahopřeji zpravodaj. A teď budeme hlasovat o Evropském fondu pro udržitelný rozvoj FSD. Zpravodajem je pan Tarant. Chce si vzít slovo. Ani tak úplně ne. Budeme rovnou hlasovat. Dobře, děkuji. Takže 29 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 30 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 31 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 32 pro, proti, zdrželi se, ověříme 32. 32. Končím kontrolu. Přijato. Kompromis 1 pro, proti, zdrželi se, přijato 36. Padá. Kompromis 2 pro, proti, zdrželi se, přijato. Návrh 2 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 3 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 4 pro, proti, zdrželi se, přijato. 41 padá, 42 pro, proti, zdrželi se, přijato. 43 pro, proti, zdrželi se. Můžeme ověřit 43. Končím hlasování. Omlouvám se, je to jasné. Asi jsem byla moc rychlá. 44 pro. Proti zdrželi se zamítnuto 5 pro. Proti zdrželi se asi zamítnuto. Můžeme ověřit pětku. Končím hlasování. Zamítnuto. 45 pro, proti zdrželi se přijato 6 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 46 pro, proti, zdrželi se, přijato. 47 padá, 48 padá, 49 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 50 pro, proti, zdrželi se, přijato. 51 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 52 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 5 pro, proti, zdrželi se, přijato. 8 pro, proti, zdrželi se, přijato. 56 pro, proti, zdrželi se, přijato. 57 pro, tak ten padá. 9 pro, proti, zdrželi se. Myslím, že to je zamítne to, ověříme devítku. Končím hlasování. Přijato. 58 pro, proti, zdrželi se. Kdo je pro 58? Přijato. 59 pro, tak ten padá, 60 pro, proti, zdrželi se, přijato, 10 pro, proti, zdrželi se, přijato, 61 pro, proti, zdrželi se, přijato. 11 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 6 pro, proti, zdrželi se, přijato. 64 pro, proti, zdrželi se, asi zamítnuto. Můžeme vyřešit 64. Končím hlasování. Přijato. 65 Komentář ze sálu mimo mikrofon. Je jasné, že systém hned eh, signalizuje, když je někdo navíc. Ale oni nehlasují. Pan Novákov nehlasuje. Paní Ildikopec taky nehlasuje. Paní Petera hlasuje. Pan Celer. Five, six, seven, eight. Where's the problem? No, no, no, no. Yes, of course. Yeah, but you know, Mrs. Petera, Mr. Zeller, Mrs. Paní Petera, pan Zeller, pan Salafranka, pan Matošlo, pan Deutsch, pan Holmeier a já. To je nás osm. Osm nás hlasuje. Nedělejte si starosti. Please. 65. 65 pro, proti, zdrželi se, přijato. 66 pro, proti, zdrželi se, asi zamítnuto, můžeme ověřit 66. Check is over. Končím hlasování. Přijato 67, padá 68 pro, proti, zdrželi se přijato 69 pro, proti, zdrželi se přijato 70 pro, proti, zdrželi se přijato 71 pro, proti, zdrželi se přijato 72 pro, proti, zdrželi se přijato 73 pro, proti, zdrželi se přijato 13 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 7 pro, proti, zdrželi se, přijato. 75 pro, proti, zdrželi se, přijato. 15 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 8 pro, proti, zdrželi se, přijato. 79 pro, proti, zdrželi se, přijato. 16 pro, proti, zdrželi se, přijato. 17 pro, proti, zdrželi se přijato, 19 pro, proti, zdrželi se přijato, 20 pro, proti, zdrželi se přijato, 77 pro, proti, zdrželi se přijato, 78 pro, proti, zdrželi se přijato, 80 pro, proti, zdrželi se, ověříme hlasování o 80.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 proti, zdrželi se zamítnuto, 27 pro, proti, zdrželi se přijato, 84 pro, proti, zdrželi se přijato, 85 pro, proti, zdrželi se přijato, 86 pro, proti, zdrželi se přijato, 28 pro, proti, zdrželi se přijato. A teď hlasujeme o celém stanovisku, jmenovitým hlasováním zahajuji hlasování. Končím hlasování. A je to přijato 18 ku 2. Blahopřejeme zpravodaji. Děkuji vám. A ti, kteří chtějí opustit sál, tak prosím, učiňte tak rychle a pokud možno potichu, protože chtěli bychom pokračovat. Jmenování Ildiko Galpelčové, naší kolegyně, místo předsedkyně parlamentu, Eh, do, jako kandidáta na maďarského člena účetního dvora. Jsme rádi, že maďarská vláda konečně jmenovala kandidáta, protože už eh, dlouho žádný kandidát nebyl. Srdečně vás vítáme, kolegyně. Znáte postup, jako vždy. Kandidátka měla, bude mít příležitost se představit a poté dostane slovo náš zpravodaj pan kolega Taran a potom přijdou na řadu další kolegové. Paní kolegyně, máte slovo. Thank you very much. Honorable Děkuji mnohokrát, vážená paní předsedkyně, vážení kolegové. Jsem velice poctěná, že mohu předstoupit před tento výbor a e, hájit svou kandidaturu na člena Evropského účetního dvora. Dnešní slyšení se týká schopností a dovedností a také plnění požadavků na tento post, pokud jde například o nezávislost a střed zájmů. Takže dovolte, abych stručně vás informovala o svém eh, o svých profesních zkušenostech a o svých plánech do budoucna. Ve svém profesním životě jsem se snažila neustále Eh, získávat další kvalifikace jako certifikovaná auditorka, eh, daňová expertka a podobně. Své akademické činnosti jsem přerušila, když jsem se stala eh, poslankyní Evropského parlamentu. Nicméně pracovala jsem ve výborech IMCO a ECON, tím jsem navázala na svou profesní práci. Kromě toho jsem zodpovídala za auditní panel a přístup k dokumentům jako místo předsedkyně. V prosinci loňského roku jsem získala eh, habilitaci eh, ohledně eh, využívání plného potenciálu jednotného trhu. To je věc, na kterou se hodně soustředím. Tolik tedy k mé minulosti. Teď bych chtěla přejít ke svému profesnímu přístupu, eh, pokud bych se stala členkou účetního dvora. Vážení kolegové, asi se shodneme na tom, že stávající audity jsou dobře prováděny a jsou v souladu se zájmy EU a všech jejich občanů. Eh, Evropský účetní dvůr vlastně poukazuje na nedostatky, ukazuje, jaká pravidla je třeba uspůsobit. A eh, stanoviska účetního dvora slouží jako vodítka pro europoslance a také eh, pro vlády členských států. Také provádějí různé studie a analýzy, které jsou dostupné na internetových stránkách. Vážení kolegové, když dovolíte, chtěla bych také využít této příležitosti a e, říct vám, jaké e, mám představy e, ohledně případných technických a operativních postupů. Já jsem v rámci eh, výboru IMCO zpracovávala několik zpráv a myslím si, že přesnější metodická vodítka by usnadnila práci europoslanců a usnadnila by i eh, pochopení rozpočtové struktury a rozpočtových procesů. Evropský rozpočet je pod eh, sdíleným řízením takže informace poskytnuté členskými státy mají vliv na hodnocení. Členské státy tedy musí být připraveny poskytovat kompletní, relevantní a aktuální informace. Kromě toho bych ocenila, kdyby účetní dvůr eh, podrobněji sledoval provádění jeho doporučení eh, i v rámci každoroční zprávy o absolutoriu. Chtěla bych také se koncentrovat na zvláštní zprávy, které by mohl parlament lépe využívat, protože velice často takovéto zprávy nezískávají potřebnou pozornost. Ve stejném duchu stanoviska účetního dvora posuzující legislativní iniciativy jsou také e, velice užitečné. Nesmíme zapomínat, že plná odpovědnost a plnění nařízení o projektech financovaných z prostředků EU neznamená vždy automaticky, že to využívání těch prostředků bude efektivní a vhodné. A posílení hodnocení e, e, nákladů a výnosů a e, efekt, audity efektivity mohou být velkým přínosem. Také si myslím, že cílený cílený výzkum také se vyžaduje eh, pozornost. Přidaná hodnota evropských prostředků eh, musí být eh, vlastně zhodnocena už ve fázi plánování. Pokud jde o kontrolu kvality, je třeba kontrolovat veškerá opatření, která jsou důsledkem doporučení účetního dvora. Účetní dvůr se musí také spolehat na národní dozorčí orgány tak, aby mohl plnit své povinnosti. Tímto způsobem eh, je, se může zabránit i zdvojování práce a může se odstranit nepotřebná administrativní zátěž. Je uh, už dlouhodobá tradice této práce. Například eh, bylo dosaženo velkých zlepšení, pokud jde o normalizaci metod. Kromě toho je také třeba Eh, výsledky auditu zapracovat do aktivit účetního dvora a zároveň eh, jsou tu i příležitosti pro další společné kontroly. Podle mého názoru další klíčovou prioritou je to, aby národní auditní orgány se zaměřovaly více na kontrolu využívání evropských prostředků. Dobrým příkladem osvědčeného postupu je, když se tyto zprávy projednávají v národních parlamentech a když se tedy formulují nějaké závěry, protože to potom přispívá k lepšímu a efektivnějšímu využívání prostředků do budoucna. V tomto ohledu větší využívání národních eh, auditních certifikátů by mohlo mít klíčový význam. Já vnímám účetní dvůr jako úzkého eh, spojence eh, Evropského parlamentu. Máme stejné eh, úkoly vlastně hájit zájmy evropských občanů a daňových poplatníků. V případě, že budu zvolena jako nezávislá a nestraná členka, udělám maximum ve své dozorčí analytické práci, abych sloužila zájmům a potřebám Evropské unie, abych eh, usnadnila řádné využívání veřejných prostředků a chtěla bych i podporovat eh, udržitelnost řádně zpravovaných evropských institucí. Děkuji vám za pozornost a těším se na vaše otázky. Děkuji vám srdečně za úvod a nyní dostane pan zpravodaj, který vypracoval návrh zprávy ve formě dotazníku. Prosím, máte slovo. Uh, sorry, madam president, I... Omlouvám se, paní předsedkyně. Čekal jsem na dokončení překladu. Děkuji paní kandidáce do účetního dvora. Musím vám říci, že i když v Lucembursku je život velmi nudný eh, a klidný, myslím, že přece jenom se tam odehrávají zajímavé eh, aktivity. Lucembursko je vlastně velmi maličká země oproti Maďarsku. Já mám vždycky pár otázek na kandidáty do účetního dvora. A u vás bych zač- chtěl začít s vášní otázkou, protože vy jste byla členkou Evropského parlamentu. Eh, tak má první otázka zní, jak budete tvrdá vůči samotnému parlamentu, jak budete tvrdá při zkoumání aktivit eh, Evropského parlamentu a ve snaze, aby se zde vynakládaly peníze co nejúčinnějším eh, způsobem. Jistě budete vycházet i z vlastní zkušenosti působení v Evropském parlamentě. Eh, druhá otázka je víc filozofická. A já bych tady navrhl i odpověď. Podle mého názoru není zakázáno dělat i jinou práci po té, co byl člověk politikem. A to vlastně nás vede zpátky k parlamentu, když budete provádět audit parlamentu naší činnosti. Jak oddělíte ty své dvě úlohy v průběhu vašeho života? A třetí, A možná nejdůležitější otázka. Možná to na vašem stole v Lucembursku neskončí, ale já se zeptám na osud eh, Univerzity v Budapešti CEU. Děkuji, prosím, odpověď. Děkuji, pan. Děkuji, raportőrnek az elkészített jelentést, azokat a beszélgetéseket. Děkuji mnohokrát, děkuji zpravodaji za návrh jeho zprávy a Děkuji také za mm, jednání a rozhovory, které už jsme vedli. První otázkou bylo, jakým způsobem budu mm, mou životní dráhu provozovat nezávisle po té, co už jsem byla členkou Evropského parlamentu. Jak již jsem uvedla, byla jsem místo předsedkyní auditního panelu a e, tímto způsobem jsem se také zaobírala interním auditem parlamentu. I tady jsem musela prokázat objektivitu a nezávislost a myslím si, že to jsem činila relativně dobře v posledních letech nebyly žádné pochyby s ohledem na to, že bych snad měla být stranická a nebo činila politická rozhodnutí. Existuje tady jeden bod, o kterém jsem už přemýšlela a to se týká rozpočtu roku 2017 protože my všichni společně v Evropském parlamentu jsme společně rozhodovali o rozpočtu 2017 i v předsednictvu parlamentu. To znamená, že při, účastnila jsem se rozhodování a myslím si, že by nebylo správné, kdybych měla přeskoumávat právě e, ten rok 2017 a jeho rozpočet, třeba že již nebudu poslankyní. Ale já jsem vždy doposud dbala na to, abych pracovala nezávisle a nestranně i v otázkách přístupu k dokumentům. Zde jsem vždy dbala na to, aby když například um, ehm, kladly dotazy maďarští občané, abych v jejich případech nerozhodovala já. V této souvislosti jsem vždy dbala na to, abych respektovala nestranost a předala jsem řešení někomu jinému. Co se týče Středoevropské univerzity, doufám, že tato univerzita zůstane ještě dlouho v Budapešti a bude dále provozovat svou činnost. To říkám i jako akademička a jako někdo, kdo, se, kdo tam dřív vyučoval. Eh, má zpravodaj ještě nějakou dodatečnou otázku? Ne, ne, děkuji, paní předsedkyně. Dann kommen die Mitglieder zum Zug. Frau Kollegin Ayala Sender, bitte. Tak prosím, paní Ayala Sender. Děkuji, paní předsedkyně. Eh, vítám paní Gal Pelc v našem výboru. Nejdříve Eh, se chci zeptat eh, ze zvědovosti. Vy sama jste auditorka, odbornice na účetnictví a fiskální záležitosti. A eh, chci se tedy na toto zeptat. Samozřejmě je velice bylo by velice dobré, kdybyste vy právě působila v, této, v tomto našem výboru, který se specializuje na tyto otázky. Eh, samozřejmě účetní dvůr eh, je velice eh, důležitý orgán a pro celou Evropskou unii je velice důležité, aby se plnil rozpočet, který přináší své výsledky. Účetní dvůr provádí své audity, velmi tvrdě zkoumá účetnictví, zákonné uplatňování rozpočtu a také se snažíme prohloubit Eh, analýzu výsledků, musím říci, že mě trápí, že vaše strana a vaše vláda, vláda vaší strany v Maďarsku eh, uplatňují jakýsi téměř bych řekla ne snad antievropanismus, ale opravdu eh, odpor vůči eh, Evropské unii, například ve vztahu eh, k migrantům i ve vztahu k dalším okolnostem. Chtěla bych se tedy zeptat, jakým způsobem vy vnímáte tyto politiky, protože eh, potřebujeme mít jistotu, že jste nezávislá. To bude velice důležité ve chvíli, kdy budete kontrolovat, jakým způsobem nejen se uplatňují rozpočty, ale také Eh, jakým způsobem eh, se realizují potřeby, které tady jsou zda. Nejen zda se peníze vynaložily dobře nebo špatně, ale také to, že zda, zda tedy ty peníze, které se věnují na určitou politiku, jsou v dostatečné množství. A tady váš názor musí být naprosto nezávislý Eh, nezávislý na vaší eh, politické činnosti, která byla velmi eh, intenzivní, když to vidíme ve světle všech těch různých funkcí, které jste plnili. Za druhé, Chtěla bych také vědět, co si myslíte například o věcech, které se teď posuzují, například blending mezi strukturálními fondy a fondem EFSI, Junckerova plánu. To je téma, které se diskutuje a chci se zeptat, zda na to máte nějaký názor a jaký. A za třetí, eh, jak to řekla paní předsedkyně, Již rok čekáme na to, že bude jmenován maďarský člen eh, účetního dvora. A jsme rádi jistě, že jste jmenována vy, že, je, že jste žena, že jste kolegyně v Evropském parlamentu. Ale chtěla bych také vědět, eh, Zda budete moci nastoupit již od 1. května, nebo jak brzy budete moci již nastoupit? Eh, Děkuji mnohokrát, eh, paní poslankyně Ajalo Sender, za tuto vaši otázku. Eh, upřímně řečeno, nebylo eh, mé jméno eh, jako první, které se objevilo mm, na kandidáta účetního dvora. Mé jméno se zdá být posledním. Já eh, zde se účastním tohoto slyšení a jsem tomu velice ráda. Také mě velmi těší, že práce nás všech s cílem aby byly ve vedoucích pozicích ženy. Takže teď tedy existuje naděje, že toto grémium by rádo mělo mezi sebou i ženou, aby se dosáhla větší rovnováha zastoup, genderového zastoupení v Evropském účetním dvoru. Kdy bych nastoupila, to záleží na radě a já samozřejmě budu akceptovat rozhodnutí rady a podle toho se zařídím. Velice ráda bych se stala, eh, bych bývala, byla jako daňová poradkyně členou, eh, členkou výboru pro kont kontrolu rozpočtu, ale můj kolega z Maďarska tady byl přede mnou a já jsem se domnívala, že by nebylo dobré snažit se ho nahradit. Můj zájem se tedy soustředil na jiné výbory, na Ekon, kde ještě neexistoval tenkrát žádný maďarský zástupce, protože to se také vlast, to, se, to bylo mm, v souladu s mým profilem a odbor pro vnitřní trh, opět oblast, eh, kterou znám velice dobře a eh, kde vidím ještě obrovský potenciál, eh, který by mohl být lépe využíván a proto je třeba podniknout ještě velké kroky a zahájit další opatření. K druhé části vašich otázek, jakým způsobem bychom měli dospět k těmto výsledkům. Nestačí konat eh, jenom audit pro přeskomávání eh, legálních postupů, čili zda eh, byly legální předpisy dodržovány, zda nebyly porušovány, ale také, jaký to přineslo užitek z titulu projektu, který je kontrolován ale zatím výsledky neuspokojují eh, tento účel, protože eh, se zdá, že cíle stanovené do roku 2020 nebudou moci být dosaženy. A, a proto se myslím, že audit se musí provádět také eh, více s ohledem na výsledky těch kterých projektů. No a pro takové kontroly potřebujeme dobré indikátory. Vzpomenete-li si ještě na případy, eh, kdy byly přijímány takové zprávy, tenkrát spočíval problém v tom, že členské státy používaly příliš mnoho indikátorů, jak kvantitativních, tak kvalitativních. Samozřejmě lze analyzovat výsledek a výkon i tímto způsobem, ale když nebudeme mít dobré indikátory, tak ani eh, časově, ani územ, z územního pohledu nemůžeme dělat eh, srovnání a proto je důležité eh, podniknout další kroky při hodnocení výsledku a zahrnutí tohoto do auditu, podívat se tedy, jaký výnos bude mít investice jednoho eura. A Myslím si, že k tomu je zapotřebí dobrých informací a velice mě těší, že poslední zpráva účetního dvora, o eh, které jste se zmínili, eh, s ohledem na partnerské dohody bylo obsaženo stanovení, že je nutno zlepšit indikátory, sjednotit je aby byla metodologie skutečně jednotná, protože existují rozdíly ve výkladu jednotlivých pojmů ze strany členských států. Otázka nezávislost, nestrannost. E, tuto otázku já si vůbec nekladu, protože moje politická kariéra už ukazuje, byla jsem vysokoškolskou docentkou, samozřejmě jsem měla své názory, ale nikdo nespochybňoval mou profesní nezávislost a já jsem mým studentům eh, také ne vnucovala mé politické názory. Mm, eh, čili tady jsem hájila nezávislost, stejně tak, jako ji budu hájit dál. I eh, při mé funkci místo předsedkyně Evropského parlamentu jsem nikdy nešla tak daleko, abych ehm, dávala do popředí politickou stránku. Nezávislost jsem tedy vždy zaručovala, neměla jsem žádný konflikt zájmu a pak, když toto slyšení vyústí v pozitivní výsledek a ehm, potvrdí souhlas s tím, abych se stala členkou účetního dvora, a tak budu dělat eh, vše, co je v mých silách, abych pracovala co nejlépe. Eh, vy jste si přečetli můj životopis, možná, že jste si všich, všimli, že od oficiálního jmenování jsem ještě více dbala na to, abych neřekla nic, co by mohlo porušit zásadu nezávislosti. Doufám, paní předsedkyně, že jsem odpověděla na všechny otázky. Děkuji, já mám ještě osm kolegů, kteří si přejí hovořit a proto chci apelovat na všechny, aby byli velice struční, stejně tak jako paní kandidátka, pan kolega Novakov. Děkuji, paní předsedkyně. Já budu stručný. Já jsem vždy potěšen, když kolega, člen parlamentu, je nominován jako kandidát do mm, účetního dvora. Z mého hlediska je to velice eh, dobrá cesta, jak zlepšovat vztahy mezi dv- účetním dvorem a Evropským parlamentem. A já myslím, že tady je prostor pro zlepšování eh, jménem eh, koordinátora EPP, který bohužel se nemůže zúčastnit této schůze chci klást tuto otázku. Váš životopis i vaše odpovědi na dotazník ukazují, že vy jako místo předsedkyně Evropského parlamentu máte rozhodně velice dobré znalosti eh, o finančních aspektech a i rozpočtových či kontrolních eh, činnostech s tím spojených. Jde o to, aby se tento systém vyvíjel v duchu osvědčených postupů a nejlepších politických eh, možností. V tomto smyslu já bych se vás zeptal ještě na další věci. Jak byste konkrétně zlepšila ty postupy, eh, ve eh, tedy kterými účetní dvor vykonává své úkoly, budete-li zvolena do této funkce. Pokud jde o postup absolutoria a o další postupy plnění rozpočtu, je třeba mít kvalitní informace o skutečném využívání evropských financí, aby bylo možné vyvíjet politiky a, post- a způsob využívání peněz na jejich financování. Eh, jak byste tedy aplikovala to uplatnění výsledků eh, na tyto postupy? Za druhé, za posledních deset let Eh, v roce 2007 eh, to bylo 9 členů, letos nebo loni už 36 členů. Eh, co si myslíte o zvyšování počtu těchto zpráv? Evropský parlament Eh, požaduje každoroční zprávu. Myslíte si, že je tady vztah mezi kvalitou a kvantitou a jak byste věci dále zlepšila v této oblasti? Další otázka. Výbor kont Evropského parlamentu eh, klade důraz na dobré vztahy mezi členy účetního dvora a parlamentem. Eh, vzhledem k vaší velké zkušenosti, vzhledem k vašim kontaktům na Evropský parlament, jak byste využila těchto výhod pro další posílení vztahu mezi parlamentem a účetním dvorem? Děkuji. Eh, děkuji panu Novakové za otázky a děkuji také panu Savanovi za to, že tyto otázky sloučil a přednesl. Začnu první otázkou, to je otázka auditu. Jsem si jistá tím, že Evropský účetní dvůr učinil správné rozhodnutí ve svém konstatování, že musíme upřednostňovat ekonomický audit pro Eh, výkonnostní kontroly potřebujeme ovšem eh, informace vysoké kvality a ty musí dodat mm, členské státy. Je nesmírně důležité, aby členské státy poskytovaly účetnímu dvoru relevantní informace včas a abychom jako auditoři mohli vykonávat naši práci a dostat našim povinnostem jinak. Eh, by auditoři nemohli správně vykonávat svou práci a vytvářet eh, příslušné zprávy. V tomto ohledu Evropská komise eh, také učinila krok správným směrem s vydáním integračního auditního balíčku a Doufám, že tyto kontroly se budou stále zlepšovat, ale ještě jednou bych eh, ráda zdůraznila, eh, že výkonnostní kontroly a hospodářský audit nikdy nemohou být na úkor mm, zkoumání dodržování mm, celého auditu. Eh, co se týče chybovosti, to je něco, co potřebujeme, ale Eh, nemůžeme se soustředit pouze na otázku chybovosti při zpracovávání auditu. Eh, je nutno mm, přemýšlet každý rok o eventuálních nových cestách, jak provádět audity. Kromě toho jsem přesvědčena o tom, že se nesmíme příliš zaobírat detaily. Potřebujeme indikátory, abychom z nich mohli poměrně jednoduchým způsobem eh, odvozovat informace, mm, tak, aby mohly být zabudovány do systému. To je důležité jak při strategických plánováních, jakož i při kontrole a domnívám se, že tady chyběl jeden prvek, který při zpětné vazbě eh, v jednání mezi účetním dvorem a parlamentem a parlamentem a účetním dvorem eh, ještě chyběl. Tato relace musí být více zdůrazněna, eh, protože poslanci si uvědomují, jak významná je práce účetního dvora a pro účetní dvůr je zase nezbytné znát stanoviska Evropského parlamentu a proto je nutno vést eh, jednání obou straně, abychom i každodenně mohli zůstat v kontaktu. Co se týče e, specifických zpráv, dívala jsem se na to, jak se změnil počet specifických zpráv a sice tak, že jejich počet velice vzrostl, ale myslím si, že i toto je dobrý vývoj. Nechtěla bych samozřejmě zahájit svou práci hned tím, abych kritizovala práci účetního dvora, ale opravdu si myslím, že možná počet specifických zpráv je přece jenom trochu vysoký. Možná, že by bylo lepší sloučit zprávy podle tematických okruhů. Z těch 630 specifických zpráv se například čtyři zaobíraly otázkou nezaměstnanosti. Samozřejmě je to významná otázka, zejména v souvislosti s nezaměstnanosti mládeže. Není náhodou, že jsme zavedli tento program pro zaměstnanost mládeže a vyčlenili 6,4 miliardy eura na řešení této otázky. Jedná se o nesmírně významnou oblast. Máme 4,5 milionu mladých lidí v Evropě, kteří nemají žádnou práci a nedostávají odpovídající vzdělání. To je velmi důležitá otázka, ale nedomnívám se, že ke zlepšení situace by prospělo, kdybychom k tomuto tématu vydali čtyři specifické zprávy. Myslím si, že by bylo lepší soustředit tyto zprávy do jednotlivých tematických okruhů. Dalším důležitým aspektem jsou lhuty, v něm jsou zpracovávány tyto zprávy. Parlament může tyto zprávy využívat pouze tehdy, budou-li aktuální. A to samozřejmě souvisí s tím, jak dlouho to trvá, než specifická práce je vypracována. Ale když se podíváme například na specifickou právu zaobírající se migrací, tato zpráva už nebyla aktuální v momentě, kdy se dostala do Evropského parlamentu. Nebyla <clears throat> například už aktuální čísla, počty a tak dále. Proto je třeba, aby specifické zprávy byly vždy aktuální a přesné. A pakliže bude dobře fungovat spolupráce mezi účetním dvorem i parlamentem, bude to prospěšné jak pro parlament, tak pro účetní dvůr, abychom dosahovali lepších výsledků a abychom mohli lépe dostat naší úloze a sice zaručit eh, dodržování předpisů v rámci auditu. A teď kolega Flanagan Zagoe. Eh, thank you very much. Eh, děkuji vám. Především bych chtěl říci, že to je velmi pozitivní, že máme kandidátku ženu. Když vezmeme v úvahu, že ženy představují 50 populace, tak opravdu potřebujeme více žen eh, v různých orgánech. Ty ženy nejsou dostatečně zastoupeny. Vy jste členem strany Fides. Nevím, zda to vyslovují správně. A myslím, že jste byla také eh, během čtyř let 2010 eh, jednou z vedoucích představitelek nebo místo předsedkyní této strany. A mm, vzhledem k některým prohlášením, které vycházejí od vašeho vedoucího eh, představitele, eh, tak já si opravdu kladu eh, tady otázku. Například já cituji, každý jednotlivý migrant představuje velký problém pro bezpečnost. Není to lék, ale je to jed. To řekl váš vedoucí představitel a já se chci zeptat, zda s tím souhlasíte. A pokud s tím nesouhlasíte, tak se ptám, co jste udělala pro to, abyste se postavila proti takovým výrokům. A e, například e, rodina e, mé ženy Tady 19 lidí z 20 té rodiny eh, museli jet eh, do Londýna, aby tam našli práci. Podle vaší, vašeho představitele nejhorší typ migrantů eh, jsou ekonomiční migranti. Jak byste tedy se postavila ke mně? Já mám dva bratry a sestru, kteří jsou v Londýně jako migranti stále mm, tam žijí a podle vašeho vedoucího představitele jsou tito lidé jedem, jsou problémem pro bezpečnost, jsou rizikem terorismu. Proč bych měl hlasovat pro vás? Odsuzujete taková strašlivá slova, která zazněla? Um, takže Eh, váš vedoucí představitel nemá žádný problém s tím, že vyhání z vaší země i děti, eh, které nemají co jíst. Takže prosím, řekněte mi, proč bych měl hlasovat pro vás? Ráda bych připomněla, že eh, tady musíme hovořit s paní poslankyní a nikoliv s premiérem maďarské vlády, takže bychom měli se držet tématu. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Děkuji, pane Flenegene, za vaši připomínku. Já mám plné pochopení pro to, co jste řekl. Samozřejmě mě také těší, že jako žena mohu reagovat na tyto otázky. Pro dosažení větší rovnováhy jsem si dnes oblekla kalhoty, abych tu paritu mezi muži a ženami mohla řádně zastupovat. Eh, čtyři roky jsem, nejsem čtyři roky místo předsedkyní Fidesu, už od roku 2005 jsem místo předsedkyní této strany a předsedkyně frakce pro ženy. A výsledky, kterých jsem dosáhla v oblasti rodinné politiky, ku příkladu, to jste se mohl dočíst, v, mém, v mých písemných dokumentech, mi dávají pocit hrdosti. Samozřejmě mm, si nemyslíme to tež o záležitostech, co pro mě je důležité při tomto slyšení. Je, e, že máme stejné úvahy, co se týče auditu a kontrol, že máme různé politické názory, to je v pořádku, ale pro účetní dvůr by nebylo dobré něco takového tam provozovat. My se musíme zaodbírat odbornými otázkami a domnívám se, že má dosavadní práce může být zárukou toho, že jsem kompetentní a odborně nezávislá a bez jakéhokoliv ovlivňování a tak bych tuto funkci vykonávala stejně, jako jsem to dělala dosud v jiných funkcích. A samozřejmě budu akceptovat, když nebudete hlasovat pro mě. Ale přesto bych vás požádala, abyste zvážil, oč se tady jedná. Jedná se o odborné slyšení a Nemyslím si, že v mé profesní dráze byste nalezl něco, co mi je možno vyčítat. Prosím, důvěřujte mi to, co jsem dělala vždy, odborně to budu dělat i v budoucnosti. A toto je odborná funkce. K otázce volnému volného pohybu v Evropské unii, to pro mě není migrační otázka. Volný pohyb osob patří k čtyřem základním svobodám. Kdo z jaké země chce jít do jiného členského státu za prací, to není problém. Kdybych já měla moc rozhodovat, tak bych poradila všem mladým, aby to dělali, aby pracovali také v zahraničí a vrátili se, protože z toho mají zisk všechny členské státy. Eh, když se podívám na procenta v oblasti volného pohybu osob v Evropské unii, a v Americe, když to srovnám tedy s údaji z USA, pak Počet v Evropě vůbec není vysoký, zcela naopak. Nezaměstnaní nezaměstnaní mladí lidé by měli využít možnosti hledání pracovního místa v zahraničí. 640 milionů, eh, pardon, ty peníze, které jsou dány k dispozici, mladým lidem jsou důležité, aby hned po absolvování školy nebyli konfrontováni s tím, že nenaleznou žádnou práci. Ne, my všichni pracujeme na tom, aby zůstala zachována tato svoboda po, volného pohybu a jsem přesvědčena o tom, že má odborná nezávislost je zaručena. Za zelené kolega Štas. Dank u, dank u voorzitter. Uh, ik wens de, de... <clears throat> Děkuji, paní předsedkyně. Je samozřejmé, že i já chci přivítat eh, paní kandidátku v našem výboru. Podobně jako pan Flanagan, i já jsem velmi rád, že maďarská vláda navrhla ženu to je věc, kterou bychom měli mít na paměti. Dbát na eh, rovnováhu genderu eh, v účetním dvoře. Paní kandidátko, vy patříte do strany Fides, to je vládní strana, strana, která má většinu. Současná situace v Maďarsku, abych tak řekl, eh, není zrovna charakterizována Eh, nějakými pozitivními eh, postup, přístupy k NGO, k nevládním organizacím. Eh, jak se na to díváte vy? I říkáte, že toto je odborné slyšení, ano, ale Maďarsko se staví tak, jako že nevládní organizace by mohly být, mohly být hrozbou pro Maďarsko. Přitom Evropská unie hodně podporuje nevládní organizace, je tady finanční tok k celé řadě nevládních organizací a já se ptám, Zda souhlasíte s těmi prohlášeními vašich, eh, vaší vlády, že finanční podpora ze zahraničí pro nevládní organizace v Maďarsku může být hrozbou pro bezpečnost Maďarska. Souhlasíte s tím? když je tady přímá podpora, finanční podpora z evropského rozpočtu do nějaké nevládní organizace v Maďarsku, například té, která bojuje za lidská práva, hájí demokratické hodnoty, to podle vás souhlasíte s tím, že to by mohla být hrozba pro vnitřní bezpečnost Maďarska? Já myslím, že toto je odborná otázka že na to můžete odpovědět. Děkuji, pane Stase za vaši otázku. Jedná se opravdu o zcela zásadní věc. Transparentnost a profesionalita a jejich záruka je samozřejmě velmi důležitá. Nevládní organizace plní významnou úlohu, má politická dráha nezačala v politické organizaci. Já jsem pracovala v nevládní organizaci eh, pro podporu rozvoje mého města, města, v něm jsem žila. Myslela jsem, že tam musím, eh, mohu dělat více, než jenom učit na univerzitě, proto jsem se ujala tohoto úkolu. A Eh, dělala jsem to i později. Já jsem také mm, vedoucí jedné nevládní organizaci zasazující se za práva žen. I v Maďarsku existuje ještě celá rada znevýhodněných žen, dětí, rodin a mým cílem je využít mé kontakty a mé sítě proto, abych mohla v této oblasti pomoci. Vy sám jste řekl, že jsem členkou Fidesu ale jak vidíte, jsem také členkou nevládní organizace a domnívám se, že nevládní organizace eh, dělají velice důležitou práci a bude-li to možné, budu v této práci pokračovat, ale mělo-li by to znamenat nějaký konflikt zájmu, tak samozřejmě z této organizace vystoupím, jakož i z Fidesu, bude-li to nezbytné. Jsem přesvědčena o, to, že potřebujeme nevládní organizace, protože hrají velmi významnou úlohu. Ale myslím si, že se tady nejedná o aktivitu nevládních organizací. Problémem je pak, že tato nevládní organizace pracuje v nesprávným směrem a její e, práce nepřináší žádný užitek. E, když já bych využívala aktivity nevládní organizace, abych v mém městě v Myškolci škodila, no tak to by jistě nebylo dobré. Je třeba vždy se bedlivě dívat na to, jakým způsobem tyto aktivity jsou provozovány. Já jsem přesvědčena o to, že takřka 100% nevládních organizací dělají užitečnou práci přinášející přidanou hodnotu. Co se týče finančních prostředků, tak to samozřejmě není žádný problém, že tyto nevládní organizace dostávají finanční podporu, protože jinak by nemohly dostat eh, svým úkolům. Je zapotřebí finanční podpory i z evropského rozpočtu a myslím si, že ale není špatné, když tomu dochází transparentním způsobem. Co se týče organizace, jejímž jsem členem, bychom byli samozřejmě šťastní, kdybychom dostávali podporu, abychom mohli uskutečňovat naše cíle. A samozřejmě budu skládat účty také za to, jakým způsobem jsme tyto finanční prostředky využili. Podporuji tedy transparentnost a také záruku přístupu veřejnosti k tomu, co děláme. To je nezbytným předpokladem pro řádné vykonávání práce v nevládních organizací a není za frakci FDD kolegárno. Děkuji, paní předsedkyně. Jsou tady otázky z našeho výboru a mně připadá, že se pohybujeme ne jen z vysoce politické funkce do eh, nepolitické funkce, ale také, že eh, budete uvedena, máte být uvedena do funkce, kde eh, může vzniknout určitý konflikt, buď s komisí, nebo s radou, nebo s parlamentem. A já předpokládám, že, a na to se ptám, že je třeba jít trošku dále za to, co řekl pan Tarant nebo pan Flanagan ta povaha toho, že jste auditorka, že budete provádět kontroly, to znamená, že se ujmete velice odlišné úlohy. Eh, můžete tedy přesvědčit parlament, že budete nestraná, že budete objektivní. To je otázka, jak vy sama se cítíte v té nové funkci, kdy budete se muset postavit proti něčemu, co budete považovat za špatné. A Eh, vy jste strávila dlouhou dobu jako eh, europoslankyně. Můžete mi dát konkrétní příklady toho, kde jste viděla něco ve své vlastní politické straně, kde jste se domnívala, že je to špatné a osobně se proti tomu postavila? možná něco ve vaší politické frakci, kdy jste řekla, toto není správné a zaujala jste stanovisko bez ohledu na to, že je to línie vaší politické strany nebo vaší politické frakce. Projevila jste nějakou schopnost postavit se eh, proti něčemu, co považujete za špatné a ještě dále z hlediska přechodu od politiky do kontrolní funkce, auditorské funkce. Jak to bude vnímáno veřejnosti? Budete osobou, na kterou se bude veřejnost dívat jako na někoho, kdo je schopen eh, přijímat taková rozhodnutí, klást otázky a být velmi eh, přísným eh, kontrolorem? Milí kolegové, forma zkoumání svědomí se mi zdá jde příliš daleko. Nejedná se o to, aby kandidátka odpověděla na otázky zkoumání jeho svědomí. Prosím, máte slovo. Děkuji mnohokrát, pane kolego, za, tyto, za, za tuto otázku. My už dlouho máme společné vztahy při zasedání v plenární, při našich společných plenárních zasedáních. Rozhodnutí eh, odebrat se nyní do odborné role, to mi není cizí. Mohu to jedině zopakovat. Již jsem to mm, napsala i v mých odpovědích práce na univerzitách, kde jsem vyučovala, vždy prokazovala mou odbornost a nezávislost. Docházelo k konfliktům zájmu. Nejedná se u toho bránit se konfliktům zájmu, ale když jsme konfrontováni s nějakým konfliktem zájmu, pak je třeba, eh, aby člověk stál za svým rozhodnutím. <clears throat> já se domnívám, že eh, se budu vždy chovat tak, jak je to stanoveno v institucionálních dohodách mezi OLAFem a účetním dvorem. To bude mou úlohou a já tuto úlohu samozřejmě budu plnit. Samozřejmě máme vždycky eh, všichni svůj soukromý názor a tak tomu je i uvnitř politických skupin, i uvnitř strany. Lidé prostě mají různé názory. Ale já vám tady nebudu vypočítávat všechny případy, kdy jsem já osobně měla jiný názor než většina frakce, většina politické skupiny. Ale činila-li politická skupina většinové rozhodnutí, tak eh, jsem musela podporovat toto rozhodnutí a nespochybňovat ho třeba, že jsem ku příkladu byla názoru, že eh, toto rozhodnutí politické skupiny nebylo tak zcela v souladu s mým vlastním přesvědčením či názorem. A neměl byste si dělat obavy z toho, že v Maďarsku by se snad uh, na mě nazíralo jako na političku bez názoru. Ehm, já jsem kompetentní osoba, odborná osoba přicházející z akademického světa. Hm, politici rádi hovoří o tom, o čem nemají ani potuchy, ale já jsem taková politička, že ráda hovořím o tématech, kterým rozumím a není-li tomu tak, pak akceptuji ehm, moudřejší kolegy. Eh, mám tady ještě některé další přihlášky a prosím kolegy, aby se skutečně omezili na jednu minutu. Nejprve sloučíme všechny otázky a potom bude odpověď. <clears throat> Děkuji vám, paní předsedkyně. Já vlastně tady jsem sdílel s paní eh, Galpelcovou eh, členství v politické skupině a vlastně jsem neměl možnost s ní někdy mluvit. Teď konečně jsme se setkali a musím říct, že její životopis je velice vhodný pro tu budoucí funkci. Je kvalifikovanou daňovou expertkou, auditorkou, předsedala výbor pro rozpočtovou kontrolu v Národním parlamentu. Tady zasedá v předsednictvu parlamentu také se těmito otázkami zabývá. Rychle jsem si prošel odpovědi v tom dotazníku a Eh, vím, viděl jsem, že jste spolupracovala i s různými bankovními eh, úřady při kontrolách a myslím si, že pokud jde o nezávislost v politickém životě, já si myslím, že tady je především se třeba za, zabývat odbornými eh, vlastnostmi pro tuto funkci. Myslím si, že kandidátka má za sebou jasnou cestu i v tomto parlamentu vyvolává veliký respekt a její práce. A ještě bych dodal, paní předsedko, já si myslím, že fakt, že jste poslancem Evropského parlamentu, že to je vlastně naopak takové eh, plus pro eh, potenciálního kandidáta na člena účetního dvora. Není to první ani poslední europoslanec, který přechází na účetní dvůr, také současný předseda účetního dvora, vynikající předseda, byl členem tohoto výboru a na další Ehm, kolegové ehm, byli členové ehm, parlamentu, teď jsou členy účetního výboru. Já jsem si tedy četl ten dotazník a zajímal by mě vztah mezi účetním dvorem a tímto výborem. Jaký je váš názor? Rychlost eh, předávání informací. Co můžeme říci? Jak by mohl účetní dvůr zrychlit vypracovávání svých zpráv? A za druhé, spolupráce s kontr- národními kontrolními orgány. Evropská komise eh, získává hodně informací od národních kontrolních orgánů a mě by zajímalo, jak se díváte na toto téma, jak bychom mohli tu komunikaci vylepšit. Takže toto jsou mé e, otázky. Děkuji. Kolegy Deutsch, bitte. Pan kolega Deutsch. Tisztelt kedves ott folytatom, ahol Szalafra. Vážená paní předsedkyně, rád bych navázal tam, kde pán Salafranka přestal. Je nesmírně důležité, aby členové účetního dvora mm, vykonávali profesní práci, aby byli naprosto nezávislí a samozřejmě stejný požadavek platí i pro auditory, kteří byli dříve členy Evropského parlamentu, eh, protože získali zkušenosti. Viděli jsme pozitiva u bulharského a finského člena účetního dvora, jakož i eh, v případě německých kolegů. Eh, všichni tito tři byli předtím členy Evropského parlamentu a i v tomto případě to jistě nebude žádný problém. Eh, I ti byli velice kvalifikováni, stejně tak jako v tomto případě. A kromě toho paní Galpelcová se velmi často zasazovala o to, aby pracovala řádně, nezávisle a to prokázala i při eh, hlasování, ukazovala svou nezávislost. A více politických skupin jí podpořilo v tom, aby se stala místo předsedkyní Evropského parlamentu, čili ani tenkrát neexistovaly pochybnosti vůči její osobě. Máme tady samozřejmě otázku, zda uchazečka může pomoci evropskému, může lépe pomoci k vytvoření zintenzivnění kontaktu mezi účetním dvorem a parlamentu, abychom přispěli k tomu, aby rada konečně přestala s těmi hrátkami a chovat se tak, že není partnerem při udělování absolutoria i při jiných postupech souvisejících s rozpočtem, protože Rada se vždy snaží parlament obejít a proto je důležité, aby Evropský parlament měl spojence eh, v účetním dvoře. A proto je to tak důležité, paní kolegyně Schmidt. Já také. Děkuji. Eh, mě také těší, že kolegyně je žena, jinak by eh, pravděpodobně nemohla se uchránit před tou smrští ze strany levice, která je proti ní. Mm, my jsme nejprve hovořili o specifických zprávách. Já nechci hovořit o jejich počtu, ale o tom, eh, že tyto specifické zprávy jsou vydávány a potom zmizí. Mm, já si myslím, že by bylo dobré, kdyby i v rámci účetního dvora si tam dělali starosti o to, co se pak děje s výsledky těchto pozitivních zpráv, po té, co jsou prodiskutovávány i v tomto výboru. Za druhé, co se týče těch v uvozovkách normálních zpráv účetního dvora, je tomu vždycky tak, eh, že tyto zprávy obsahují doporučení, pak se vypracuje stanovisko výboru, pak se o tom hovoří a pak to prostě někde se vypaří. A myslím si, že by bylo dobré, eh, kdyby bylo možné to prostě sledovat dále a informace o tomto eh, pokračování, vlastně co se s těmi zprávami děje, by potom měly být znovu zpětně projednávány v našem parlamentu. Eh, čili výměna informací s parlamentem by ze strany účetního dvora mohla být eh, podle mého názoru posilněna, protože zejména v našem výboru máme velmi mm, velký zájem na to, aby naše práce měla dlouhodobý účinek a, ne, aby to skončilo udělením absolutoria. Tento parlament před několika měsíci s velkou, věč, velkou většinou zamítl polského kandidáta a přesto byl potvrzen. E, e, jak si představujete budoucí spolupráci? Stanete-li se členkou účetního dvora, zejména s tímto kolegou, pan Flanagan? Uh, Hovoříte o obhajobě práv žen. Předseda eh, vaší strany, jejímž členem zřejmě chcete zůstat, eh, ten se o ženská práva tolik eh, nestará, ani se mu asi nelíbí ženy v politice, protože pokud ženy protože ženy eh, údajně nevydrží tolik, co muži. Eh, mě by zajímalo, jestliže sdílíte názory vašeho předsedy, eh, jsou i názory, které nezdílíte a pokud je nezdílíte, spochybněla jste je někdy, protože v téhle práci jde i o charakter. A já jsem zcela zděšen, tím, že je tady kolega, který tvrdí, že váš životopis je skvělý. Vy jste ze strany, Eh, kde by eh, ze strany eh, a vaše strana by nejradši lidi, jako jsou mý příbuzní, vyhnala ze země. Jak tedy váš životopis může být skvělý? A co práva žen, co práva žen uprchlic? Migranti by měli mít právo pracovat. Umožníte, že aby uprchlíci, kteří uprchnou z vaší země, měli právo pracovat? A řekla jste to někdy vašemu předsedovi, protože uh, pokud nesouhlasíte s politikou strany, odpustíte ji. Pane kolego, vaše otázka vůbec nesouvisí s tím, co tady máme dělat. Já si myslím, že ano. Jde tedy o charakter, takže spochybnila jste rasistické názory vašeho předsedy Bohužel paní předsedkyně hovoří současně. Už nemám, nemáme příliš času, aby tady zaznívaly stejné časy. Já jsem nedostal odpověď na to, zda eh, vyzvala předsedu své strany. Paní předsedkyně pokračuje. Eh, hovoří oba. Eh, já bych také nechtěla být členem vaší rodiny ani členkou Fidese. Co tady osobně upřednostňujeme či nikoliv, o tom se tady nediskutuje, to bych ráda ještě jednou zdůraznila. Pro mě je důležité, abychom se všemi kandidáty nakládali férově a tyto otázky prostě nejsou férové protože eh, my jsme nikdy se neptali kandidáta, do jaké míry souhlasím, souhlasí s tvým šéfem strany nebo ne. Já se domnívám, že tento výbor se musí zaobírat odbornými otázkami. Já to říkám, protože jsem předsedkyní tohoto výboru, říkám to vás, protože se, musíme, se myslím, že se musíme držet toho, co je naším úkolem. A dostanete slovo, paní kandidátko. Chcete-li odpovědět na tuto otázku? Děkuji. Děkuji za vaše otázky. Samozřejmě zareaguji i na otázku pana Fenegena. Ale dovolí-li paní Schmidt, nejprve zareaguji na otázku pana Fenegena. Už deset let jsem jako jedinou členko, jediná žena předsedně, členkou předsednictva Fidesu. Možná, že se myslíte, že stranický šéf Fidesu nějakým způsobem nenávidí ženské političky, ne vůbec tomu tak není. Dovolte, abych ještě něco řekla, když jsem byla poslankyní maďarského parlamentu. Teď mám slovo já, promiňte. Otázka ženských kvót byla v parlamentu projednávána, existovala velmi vášnivá diskuse a víte, kdo podpořil mě a můj názor pro kvóty, to byl náš stranický šéf. Jinou otázkou je, že toto hlasování nedopadlo dobře. A když jsem začala působit v Evropském parlamentu, tak jsme o tom tady opět diskutovali. Já jsem s tím možná začala příliš včas, nedostala jsem žádnou podporu a musela jsem eh, tedy eh, přiznat, že kvota zastoupení žen v parlamentu ani ve straně ještě není respektována, ale já se nevzdávám tohoto boje, když se zasahuji O hodnoty, tak v tom pokračuji. Já jsem se snažila eh, prosazovat tyto názory v provozování mé rodinné politiky, protože i tam lze mnohé prosadit aby ženy mohly se dostat do vedoucích pozic, když se bude lépe zvládat slučování rodinného a profesního života. Já souhlasím s paní předsedkyní, o tom nemusím dlouho hovořit, má profesní dráha No, to jste jistě viděl. Mm, také jste slyšel, jak jsem se k tomu vyjadřovala, to všechno znáte. Samozřejmě nemáme vždycky stejné názory. Ani uvnitř naší strany, pravděpodobně to u vás bude také tak. Ale přesto jste zůstal členem vaší strany stejně tak, jako já jsem zůstala členkou mé strany. A e, v mnoha otázkách mám jiný názor, ale teď vám tady nebudu vysvětlovat, k jakým bodům Ehm, jsem se vyjadřovala při zasedání našeho předsednictva. A věřte mi, že jako žena mohu mít jiný názor v určitých otázkách. Pan se, pane Salafranko, děkuji vám za vaše slova, za to, co jste řekl k mým profesním zkušenostem. Ano, takový jsme zde. My poslanci pracujeme ve stejné politické skupině ale protože usilovně pracujeme, často, třeba že tedy usilovně spolupracujeme, často ne, neznáme e, život a profesní dráhu kolegů, ale snažíme se pracovat pro užitek lep, pro lepší budoucnost našich dětí. Co se týče spolupráce mezi účetním dvorem a národními účetními dvory tady eh, je možné zlepšit mnohé. Já tedy ještě neznám dohloubky tyto vztahy, ale Domnívám se, že práce národních orgánů by měla být eh, lépe integrována do práce účetního dvora, aby se zabránilo zdvojení práce a mohly být dosaženy efektivnější výsledky. No, problém spočívá v obsahu informacích a v metodologii. Do toho se musíme pustit a proto potřebujeme specifický přístup. Ale spolupráci nelze spochybnit. Spolupráce účetního dvora s vnitrostátními účetními dvory by mohly eh, dostat, jak si, by mohly být intenzivněny v otázce udělování absolutorií. Jedna otázka. Máme toto prohlášení o spolehlivosti DAS a je velice obtížné v rámci jednoho jediného prohlášení sloučit výsledek několika let. Možná, že by bylo lepší eh, dělat kontroly každého půl roku a po skončení určitého časového období potom dospět k tomu mm, slučujícímu prohlášení. K otázce pana Dojče od, eh, již zhruba 6-7 let, možná již delší dobu, jsme konfrontováni s tím, že my všichni v Evropském parlamentu bohužel nezažíváme Evropskou radu jako partnera. Evropská rada v mnoha ohledech s námi nechce spolupracovat, ale každá medaile mm, má dvě strany Podívejme se na protokol roku 1970, kde stojí, že eh, orgány Evropské unie by se jeden neměly vměšovat do úlohy druhého, ale co se týče kontroly a následného uskutečňování, všechna evropská, evro, všechny evropské organizace ombudsman, účetní dvůr a všechny insty o komise odpovídají na otázky parlamentu a rada je jediná, která to nečiní. A asi by nebylo dobrým řešením, kdyby rada na své webové stránce projevovala své názory. Eh, protože v nich vlastně stojí nechci žádný kontakt s parlamentem. A rada neodpovídá na otázky parlamentu. K otázce paní Šmit naprosto souhlasím s tím, co jste řekla k tématu specifických zpráv. Tady bychom se měli soustředit na tématické oblasti, protože zdroje jsou omezené. A Alokace zdrojů je často problematická. Jistě není dobré, když výsledky specifických zpráv, jak jste vy sama řekla, se vypaří nebo skončí v šuplíku, eh, protože se na to vyplýtvaly humánní zdroje, peníze a přesto výsledek jaksi pokulhává, či se nedostaví vůbec. Proto je třeba produkovat opravdu výsledky. A pak, když tato doporučení, jak si spadnou pod stůl bez, bez zpětné vazby, či se nediskutuje o tomto obsahu, v tom, že by to vyústilo například nějaké legislativní návrhy, a když při plánování rozpočtu nezohledňujeme tyto specifické zprávy, tak nemůžeme dosáhnout těchto cílů. Eh, můžeme říci ano, eh, zkoumání a kontrola i v oblasti specifických zpráv na to nelze zapomínat a mělo by se to reflektovat i v další práci. Paní předsedkyně, snažila jsem se ze všech sil odpovědět na všechny otázky a děkuji vám mnohokrát za možnost eh, se tady představit. Bylo mi potěšením. Teď se právě ještě přihlásil kolega Šalk, tak ještě dostane slovo, prosím. Já jsem se už hlásil dřív, paní předsedkyně, ale asi jste si mě nevšimla. Paní místo předsedkyně, vítám vás na výboru. Evropský účetní dvor má zásadní úlohu v kontrole financí Evropské unie. E, zároveň s tím organizace proti podvodům OLAF je e, rovněž e, kompetentní pro sledování nesrovnalostí nebo dokonce podvodů v rozpočtu Unie. Já bych chtěl připomenout, že Evropský účetní dvůr eh, podepsal meziinstitucionální dohodu, na jejímž základě má OLAF pravomoce pro případná vyšetřování a to i nasměrovaná na účetní dvůr. Stalo se, že na základě vyšetřování um, Eh, vyšetřování OLAFu byl představitel účetního dvoru eh, povolán před soudní dvůra, byl tímto odsouzen. Je tedy určitým eh, paradoxem, že OLAF kontroluje některé aktivity, včetně případných aktivit člena Evropského účetního dvora, ale paradoxně účetní dvůr by zároveň mohl vyšetřovat aktivity nebo postupy OLAFu. Mě by tedy zajímal eh, názor eh, váš na tuto trochu eh, barokní situaci hodnou maďarského zámku Godolo a mě by zajímalo, jak tu situaci vnímáte. Zda vám to připadá uspokojivé z hlediska požadavku na oddělení pravomocí. Természetesen minden rendszernek, minden működő rendszernek vannak erősségei. Samozřejmě má každý systém své výhody, nevýhody i nedostatky. Co se týče nedostatků a chyb, to se ukáže během fungování tohoto systému. V posledních letech se změnila hodně věcí kolem nás. I kontroly se změnily v posledních sedmi letech. Tady Evropský účetní dvůr dostal nové úlohy a tomu je třeba se přizpůsobit že existují kontroly vůči členům účetního dvora. Viděli jsme, že k tomu došlo. Zda je situace paradoxní či nikoliv, tak to prostě je. Ostatně domnívám se, že není nesprávné že účetní dvůr plní své úkoly i v tomto ohledu. Musí tedy zkoumat, zda i e, rozpočet v OLAFu je vynakládat správným způsobem. A je správné, aby ten paradox, který jste právě popsal, byl vyřešen. Aby mezi OLAFem a účetním dvorem Existuje dohoda, která se vztahuje na problematické oblasti. Na oblasti, kde by eventuálně se mohly vyskytnout problémy. A samozřejmě členové účetního dvora v případě, že vidí, že došlo k nějaké nesrovnalosti nebo dokonce o případ podvodu, pak musí členové účetního dvora podniknout nezbytné kroky, i když se jedná o OLAF. Samozřejmě existují stále možnosti zlepšení systému a spolupráce je ta oblast, kde možná ještě k takovému zlepšení může dojít. A samozřejmě se musí využívat také zkušenosti pro zlepšení práce. Děkuji mnohokrát a nyní dostává slovo pan zpravodaj. Um, thank you, Madam President. Um, Děkuji vám, paní předsedkyně. Já jsem byl vždy velkým obdivovatelem způsobu, jakým vedete náš výbor. Zase jsme dohnali čas, díky vám. Možná jediná věc, kterou bych chtěl dnes trochu spochybnit, i když máte pravdu, že otázky pana Flanagena eh, šly nad rámec čistě auditních otázek, ale na druhou stranu členové by měli mít právo zeptat se na cokoliv protože konec konců zastupujeme eh, různé typy voličů. A chtěl bych tedy ještě říci, že já mám ehm, zpracovat zprávu, budeme o ní hlasovat. Omlouvám se uh, už předem ale jak říkal pan Flanagan, ne všichni migranti jsou špatní lidé. A takže možná by měl si říci, že třeba i ne všichni lidi z Fidešu jsou, jsou špatní. A v tomto smyslu bych řekl, že jsme se dozvěděli hodně o myšlenkách a postojích paní eh, Galpelčové. A já mám tedy pokušení napsat příznivou zprávu. S ohledem na to, že bychom měli i se zabývat samotnou eh, otázkou smluv, protože my můžeme hlasovat, jak chceme, ale rada tím není vázána. To znamená, celý význam té práce, kterou jsme dnes absolvovali, kterou jsme absolvovali v minulosti a absolvujeme do budoucna, je, že tedy tento výbor když eh, zaujme nějaký postoj ve svém usnesení, tak rada by to měla respektovat a neměla by mít možnost to změnit. To je můj názor jakožto zpravodaje. Děkuji. Ano, eh, tomuto názoru se můžeme jistě všichni připojit. Tím jsme skončili veřejné slyšení jednotlivé frakce, mají jednotlivé politické skupiny potřebu se krátce poradit. Eh, všechny ty, kteří nebudou volit, mm, prosím, eh, tedy všechny kromě naše členy, aby na 15 minut opustili sál. Mm, a mm, ti, kteří nejsou tedy ani poslanci, Eh, ani, takže teď uděláme malou přestávku, ale ne déle než pět minut. To znamená, za dvě minuty jedenáct eh, se opět eh, sejdeme a všechny ostatní prosím, abyste opustili místnost. Všechny ty, kteří nemají právo sledovat jednání.